Madame le Président. Merci. <laughs> Mesdames et messieurs. Dámy a pánové, dobrý den, zahajuji zasedání. Podle pořadu jednání zde máme